dopravní výbory pro vnitřního trhu vědí, že v mnoha oblastech k těmto porušováním předpisů dochází. The next item on the... Dalším bodem na pořadu jednání jsou debaty o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. A e, prvním takovýmto bodem je e, Ruanda a jako prvnímu e, dám slovo autorovi, panu Koreovi. Pane Koreo. Děkuji vám.